je rozprava o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, uzavřená mezi HOSPem a EPSu. Prvním řečníkem bude Lizlin. Děkuji, sotva jsem vyběhla do schodu. Je milion eh, poranění ostrými předměty eh, po celé Evropské unii každý rok, kterým by se dalo předejít. Všichni z těch, kteří jsou zraněni, jejich rodin musí potom čekat a nevědí, zda skutečně eh, se nakazili infekcemi přenosnými krví, jako je například HIV. Proto opravdu jsem sice bez dechu vyběhla do schodu, ale děkuji vám přece jenom, jenom bych prosila, abyste mě nechali nechali okamžíček vydechnout také všechny tyto infekce spojené s incidenty jsou velice závažné, protože se často týká o hepatitidu B, hepatitidu C a ve třech případech ze sta je to HIV. Podívejte se například Juliet Young, byla to zdravotní sestra, která zemřela v roce 2008 a to sedm let pose, kdy se nakazila infekcí HIV, když nabírala krev nakaženému pacientu pacientovi v londýnské nemocnici. Omylem se píchla o jehlu, když odebírala krevní vzorek. A e, nebo vezměte jinou sestru, která pracovala ve věznici a ta zase se píchla oděhlu, kterou používal vězeň, který měl hepatitidu B, C a byl ještě pozitivní HIV, takže si dovedete představit, jakou úzkostí trpěla. A teď přišla na to, že se nakazila hepatitidou C. Tato sestra a mnohé jí podobné i nadále provádí kampaň za vyřešení této věci. Já jsem se do toho poprvé zapojila v roce 2004, když jsem navštívila ve svém voličském orchestru v Okrsku nemocnici a pak u příležitosti Světového dne zdravotnictví 1. prosince tého roku jsem spolu se Stevensem Hugh uspořádala výstavu v tomto parlamentu. Zdravotní prdský pracovníci z celé Evropské unie nás navštěvují. Navštívili eh, tento parlament mnohokrát, protože zoufale potřebují naši pomoc. Ti, kteří máte možnost se sejít s zdravotními sestrami a ostatními eh, pracovníky, určitě jste dojati jejich osudem a v roce 2006 byla schválena eh, rezoluce eh, parlamentu eh, na ochranu zdravotnických pracovníků před ochranou infekcemi v důvodu, z důvodu poraněními ostrými předměty a proto vznikl také návrh, aby byla pozměněna směrnice, která se týká biologických agens a během tří měsíců pak se tento návrh měl připravit, ale nikdy se tomu tak nestalo, ale ani já, ani eh, Hugh jsme nepřestali bojovat a my sami eh, mnohokrát jsme o tom hovořili na plenárce a přišli jsme eh, se celou řadou parlamentními interpelacemi. V roce 2008 nám pak bylo řečeno, že přece jenom komise připravuje návrh a že už jsme toho téměř dosáhli, ale nakonec sociální partneři konečně slíbili, že se pokusí o dohodu, což nás ale v podstatě zklamalo, protože už jsme byli skoro na eh, pohrahu toho, co jsme chtěli. Nakonec dohoda jakási byla, bylo to v létě v roce 2009. Samozřejmě, že podporujeme tuto dohodu, ale je třeba, aby Rada co nejdříve přijala návrh směrnice tak, aby byla poté provedena bezodkladně a efektivně, protože zdravotničtí pracovníci po celé Evropě naši, na nás závisí závisí, nemohou už dále čekat a nemohou nadále být vystaveni takovému nebezpečí. Proto teď je čas na rozhodnou akci. Thank you. Děkuji a teď je na řadě pan Hughes, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že v zájmu veřejného zdraví by bylo, abyste dovolil zpravodajům se pohybovat velmi pomalu po této místnosti, aby nemuseli běhat do schodu. Tento návrh eh, už se projednává šest let. Eh, před šesti lety, jak říkala Lynn Elizabeth, eh, jsme o tom jednali poprvé. Je velká škoda, že tady není komisař Špidla. Byl tady velmi často kritizován, ale myslím, že dnes bychom mu mohli poblahopřát za to, že se chopil této iniciativy a předložil návrh, který by měl zabránit poraněními ostrými předměty. Komise mu radila, aby nepřistupoval e, k podobné úpravě, aby to nechal na úpravu jinou, aby to skombinoval s hodnocením e, rizik podle e, směrnice z roku 99, ale postupně se nám podařilo všechny experty přesvědčit o tom, že pokud dochází k milionu poranění každý rok, tak je něco špatného a musíme s tím něco dělat a podobně k tomu přistoupili i ve Spojených státech a ve Španělsku a tam jejich systém funguje velmi dobře. Nakonec se pan komisař se rozhodl, že začne jednat a v roce 2008 slíbil, že eh, navrhne novelizaci směrnice z roku 2000, nicméně potom zdravotnické odbory celé Evropě vyslovili přání sformulovat dohodu. Já jsem rád, že to udělali, je to dobrá dohoda ale je trochu vágní, aspoň na některých místech a proto jsem eh, předložil pozměňovací návrh, který byl schválen na výboru pro sociální věci, eh, který vyžaduje, aby komise eh, k té směrnici vydala pokyny, aby bylo jasné, nebo aby bylo lepší, aby byla lepší implementace ve všech členských státech. My tedy plně podporujeme návrh komise na směrnici já víme také, že nemůžeme pozměňovat dohodu uzavřenou sociálními partnery, ale e, v článku 6 se hovoří o prevenci a bohužel tam jsou e, některá, některé vágní formulace týkající se rizik a to, že e, plán na prevenci rizik by měl provádět zaměstnavatel. Pokud tam ponecháme tyto nejasnosti, tak by to mohlo zkomplikovat aplikaci této dohody. bychom chtěli, aby komise vytvořila implementační pokyny tak, aby bylo zamezeno těmto nedostatkům a aby směrnice byla aplikována jednotným způsobem. Poranění některými stříkačkami jsou jednou z nejčastějších eh, eh, poranění. Vždycky když dojde k takovému poranění, tak tím zdravotnický personál riskuje eh, riskuje infekci. Existuje celá řada důkazů, které prokazují, že eh, pokud se zlepší pracovní podmínky, pokud se zlepší zdravotnické zařízení a lepším školením a pokud se zavedou určité prevenční mechanismy, tak bude možné snížit těchto poranění. To všechno, co jsem vymenoval, je důležité. Bez toho to nepůjde pokud nedojde k zavedení všech těchto opatření, tak eh, ten dopad nebude tak výrazný, jako bychom mohli doufat. Stejně tak eh, je jejich aplikace pouze na určité. Pan předsedající upozorňuje řečníka, že mluví příliš rychle a tlumočnice ho nestíhají tlumočit. Takže v těch zemích, kde už mají eh, platnou legislativu, jako je Kanada, Spojené státy a ve Španělsku, je stanoveno, že všechny ty tři prvky, které jsem vymenoval, musí být uplatněny, aby bylo zabráněno těmto poraněním ostrými předměty. A nám tedy jde o ocenění těch nejasností v článku 6 tím, že by komise eh, vydala implementační pokyny. Elizabeth už se eh, zmiňovala o traumatu některých lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, kteří utrpěli tato eh, poranění vnitřními stříkačkami a na to bych chtěl ještě jednou poukázat. Například lékař, který se vzal své praxe, protože byl takto poraněn. Znám také jedno člověka, který byl infikovan HIV. A znám také někoho, kdo trpěl eh, několika měsíční nejistotou, protože si nebyl jist tím, jestli náhodou nebyl infikovan. A celá řada dalších eh, lidí, nejenom zdravotnický personál, jsou ohroženi podobnými poraněními na to je něco, na co bychom měli myslet do budoucna. Takže si myslím, že tento návrh je dobrý, eh, měl by přispět k jednotné aplikaci této směrnice v celé Evropě. Pokud se nám to podaří schválit, tak tím eh, snad radikálně snížíme počet těchto poranění každý rok. Děkuji vám. Thank you. And can I welcome, uh, Andor? Děkuji, já vítám také komisaře Andora, který teď má slovo. Děkuji vám, pane předsedající, pane zpravodaje, vážení poslanci. Dovolte mi, abych poděkoval eh, parlamentu za odvedenou práci na této věci, zejména paní Lin, zpravodajce za vynikající práci při vypracování návrhu eh, usnesení k návrhu směrnice a také za to všechno, co dělala eh, po mnoha léta, za to, aby se zlepšila bezpečnost pracovníků v nemocničním a zdravotnickém odvětví. Vím, že tento parlament trápí už dlouho. 24. února 2005 bylo schváleno usnesení v tomto, eh, prace, v tomto parlamentu, která skutečně žádala, aby se e, e, novelizovala směrnice Rady o biologických adens a potom v roce 2006 opravdu e, parlament přijal návrh na návrh novelizace příslušné směrnice Rady. Komise pak přišla s konsultacemi na dvou úrovních v souladu s ustanoveními smlouvy se sociálními partnery a jako reakce na tyto konsultace dvě partnerské organizace, které jsou činné v nemocničním a zdravotnickém odvětví. Je to HOSPEN a EPSU vyjednali, a to úspěšně, rámcovou dohodu v červenci roku 2009. Jak dobře víte, návrh komise má za cíl realizovat tuto dohodu. Pane předsedo, paní zpravodajko, vážení poslanci, všichni víme, že zranění, které jsou způsobené jehlami a jinými ostrými předměty, jsou nejběžnějším a závažnějším rizikem pro zdravotnické pracovníky v Evropě, zejména v určitých oblastech činnosti, jako jsou například eh, pohotovost, Eh, jipky eh, chirurgie. Jsem velice rád, že eh, vaše usnesení uznává, že návrh komise zapracovává hlavní body, které jsou v usnesení parlamentu z 6. července 2006. Komise si věru přála, aby tyto body se dostaly do smlouvy. Také s vámi souhlasím v tom, že vstup v platnost této dohody bude představovat důležitý příspěvek ochraně pracovníků, kteří pracují v nemocničním zdravotnickém odvětví. Na základě této dohody a snad i až rada schválí návrh směrnice, pracovníci v nemocničním a zdravotnickém odvětví budou těžit z integrované přístupu, který zavede politiky při hodnocení a prevenci rizika, při školení, informování, zvyšování povědomí soukromí a tak dále. Eh, takováto opatření, která eh, představují také minimální požadavky, jsou nejenom velice vítaná, ale zejména naprosto nutná. Pane předsedo, paní eh, zpravodajko, vážení členové parlamentu, dovolte, abych uzavřel tím, že vám znovu poděkuji za to, že jste podpořili návrh komisa. Doufám, že ho rada také přijme a to takže brzy. Děkuji mnohokrát. <clears throat> Thank you. Děkuji vám a nyní má slov pan Baldassare na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo zde již řečeno, že zranění ostrými předměty a jehlami jsou velmi rozšířeným fenoménem a představuje velmi vysoké riziko pro zdravotnický personál v Evropě. Je to velmi závažný problém z pohledu zdraví jednotlivců, ale i ze společenského pohledu. zamýšlíme rámcovou dohodu mezi sociálními partnery, zamýšlíme její uplatňování. Jde zde o dohodu mezi HOSPem a EPSu. Tato dohoda nám zajistí větší ochranu zaměstnanců ve zdravotnickém oboru. Ochranu před jehlami a před poraněními ostrými předměty. Tato dohoda je velmi dobrým a významným krokem ke zvýšení bezpečnosti ve zdravotnickém sektoru. Všichni jsme jednoho názoru a sice, že důsledky takovýchto zranění, zranění mohou být velmi dramatické a velmi zlé. Mohou také vést k rozšíření nemocí, jako je například hepatitida nebo HIV AIDS. Je důležité postupovat společně, ale současně musíme zůstat realističtí. Já osobně považuji za nutné, aby chom přijali právní, ale i správní závazky. Nesmíme své závazky ale přehánět. Nesmí dojít k tomu, že malé a střední podniky v oboru zdravotnictví budou nějakým způsobem potrestáni nebo budou mít horšenou činnost. Mohly by být totiž eh, potíže se přizpůsobit této dohodě. Členské státy budou mít možnost přijímat opatření a pravidla, která budou ještě konkrétnější než eh, opatření v rámci dohody. To jenom vítáme, tuto možnost. Zaměstnanci tím mohou být ještě dodatečně chráněni. Komise současně eh, vyzýváme k tomu, aby sledovala uplatňování dohody a docílila tím toho, po čem parlament vždy toužil. Chceme dobrý monitoring této rámcové dohody a možné zásahy v budoucnosti. Děkuji, slovo má pan Cerkas na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych rád poblahopřál kolegyni Lin ke skvělé práci ve výboru. Rád bych jí poblahopřál k tomu, že se jí podařilo zhrnout všechny body, pracovala na tom velmi dlouho. Rád bych také poblahopřál panu komisaři. Eh, pane komisaři, je to váš druhý den a myslím, že je to dobrý začátek vaší činnosti v oblasti vašich kompetencí. Eh, máme před sebou dnes ještě druhou směrnici, která už parlament zaměstnává dlouho, týká se mikrofinancí, tam také budete mít co říci. Takže současně řešíte dvě věci, ve které mnoho občanů Evropské unie doufají. Rád bych rovněž poděkoval komisaři Špidlovi, který nám v této oblasti rovněž pomohl. Nechci ztrácet mnoho času, ale rád bych poukázal na to, že se zde jedná o velmi důležitý nástroj. Hovořím tady o té rámcové dohodě. Tato dohoda je velmi důležitá pro zaměstnance ve zdravotnictví. Týká se více než milionů případů ročně. Jde o infekce, závažné zdravotní problémy, eh, hepatitida B, C, HIV, AIDS a tak dále. Ale eh, tento problém se netýká jen osob ve zdravotnictví, týká se také pacientů a rodinných příslušníků zdravotnických zaměstnanců, takže se to týká mnoha milionů občanů. Máme za sebou dlouhou cestu. Už nějakou dobu apelujeme na radu a komisi, a pan Hughes, Hughes se na této dlouhé cestě opravdu angažoval. Rád bych něco řekl eh, k důvodům, kvůli kterým jsou socialističtí poslanci spokojení. To je právě tato dohoda. Musíme říct několik věcí. Je tedy velmi důležité eh, bezpečnost a zdraví na pracovišti. Potřebujeme co nejzdravější pracovní prostředí. To je rozhodující pro zaměstnance a pro jejich rodinné příslušníky. Poukazovali jsme na celou řadu důsledků této dohody, jak pro zaměstnance, tak pro občany. Ale samozřejmě zde hrají roli i hospodářské faktory. Agentura v Bilbao představila kampaň týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti a prevence. A máme k dispozici i studie, které prokazují, že například v Austrálii je do celého procesu zapojeno i hospodářství. Vidíme na tom, kolik eh, prostředků to stojí, když se nedbá na hygienu a bezpečnost. Je to velmi důležitý faktor. Myslím, že tato dohoda je hospodářsky smysluplná. Dalším tématem prevence je mnohem důležitější prevence než skutečná akce, musíme dbát, aby k těmto případům vůbec nedocházelo. Prevence je samozřejmě velmi složitý problém, musíme zvyšovat citlivost občanů problém, musíme kontrolovat, informovat občany. Současně musíme hovořit o sociálních partnerech a jejich důležitosti, o odborech, o kontaktních partnerech. Bez nich bychom této dohody vůbec nemohli dosáhnout. Ale jak už jsem řekl, je důležitá i prevence. O odborech často mluvíme e, ve špatném smyslu, hovoříme o tom, kolik nás stojí a tak dále, ale v mnohem se e, zasazují o tyto věci a díky nim se nám podařilo dosáhnout pokroku v této rámcové dohodě. I parlament zde hraje ale důležitou roli často musíme dávat najevo, eh, o co tady jde a co, jaké by to bylo, kdybychom tuto rámcovou dohodu neměli. Myslím, že spolupráce tří institucí eh, při práci na této hodě byla skvělá. Španělské předsednictví nás podpořilo. Myslím, že bude i nadále dobrá spolupráce. Slovo má pan Linegen. Děkuji, už jsem popadla svůj dech. Chtěla jsem využít svého času jménem naší politické skupiny eh, bylo mi řečeno dnes eh, dopadne, že ho tedy mám k dispozici. Chtěla bych využít eh, tohoto času, který mám, bych poděkovala svým kolegům, zpravodajům a Stevenovi Hughesovi především, protože my jsme společně v roce 2004 obešli různé nemocnice, společně s Johnem Bowisem, který byl poslancem za konzervativce a snažili jsme se zjistit přímo v nemocnicích, jak situace vypadá. A to pro nás bylo nejdůležitější. Myslím, že je potřeba mm, se inspirovat tím, co je potřeba v terénu, na pracovištích, to, tím, čím potřebují eh, tím, co potřebují eh, zdravotní sestry a zdravotnický personál. Steven mluvil o implementačních pokynech od komise a já bych ráda se zeptala zástupce komise, jestli s něčím takovým skutečně přijdou. Myslím, že to bude naprosto zásadní. A dále by mě zajímal časový harmonogram rady. Podle mě je nesmírně důležité, abychom uspíšili projednávání této věci, protože zdravotničtí pracovníci na to čekají už celou řadu let a rozhodně nechceme, aby zbytečně docházelo k dalším poraněním ostrými eh, předměty. Myslím, že i v posledních letech bylo zbytečně eh, mnoho. Víme, že eh, jednou by snad bylo možné rozšířit tuto směrnici na další oblasti, jako je oblast věznictví, protože i tady je potřeba chránit personál. Jedna z nejdůležitějších eh, věcí jsou ochranné mechanismy při používání injekčních stříkaček a já si myslím, že zdravotnický personál by neměl být eh, zbytečně vystavován tomuto riziku. Děkuji vám. Teď je na řadě Jean Lambert na dvě minuty. Děkuji vám, Děkuji. pane. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za práci, kterou eh, Steven Hughes a paní Lynn odvedli a vítám toto opatření, byť bychom ho byli raději viděli dříve. Jak už bylo řečeno, Spojené státy už mají takovouto legislativu od roku 2001. V některých částech Evropské unie už to také existuje a teprve teď to doháníme poté, když samozřejmě už se to dotklo života mnoha lidí. Co se týče rizika, o tom už se tady dnes hovořilo. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 90% těch, kdo jsou vystaveni tomuto rezervu, re, restavnění. V rozvojovém světě vlastně větši, přitom se ale asi 90% infekcí odehrává právě ve Spojených státech, ve Evropské unii a víme, že často ale nemáme zprávy o všech eh, těchto zraněních. Možná je to jenom 40 až 75% a to je vlastně hodně. Proto bychom měli určitě uvítat eh, dohodu eh, sociálních partnerů, kde doložka 11 hovoří o tom, že je právě třeba prodávat, tak podávat zprávy o tom, kdy se dostanou takováto zranění. A proč se ale o tom někdy nepodávají zprávy? Možná ne každý si uvědomuje riziko nebo se příliš bojí důsledku a proto o tom nepodává zprávu, protože se třeba bojí o zaměstnání. A také někdy slyšíme, že se vlastně nesleduje, co se děje dále. I když lidé o tom podají zprávu, dohromady nic se neděje. A ani nedostanou lékařskou podporu a to už nehovořím o emocionální, ani někdy jim není nabídnuto alternativní eh, zaměstnání, kdy dejme tomu ehm, došlo k přenosu infekce HIV a v tom případě by mohly představovat riziko i pro pacienty. Máme výzkum, který ukazuje, že zdravotničtí pracovníci, kteří pracují mimo nemocnice, mají větší, tam je větší pravděpodobnost, že budou nespokojeni reakcí zaměstnavatelů. Takže Mnozí o tom hovořili, jak velký rozsah tento problém má a jsme velice rádi, že teď se eh, hovoří v té dohodě i o subdodavatelích. Nevím ovšem, jestli se to týká například i uklízečí, uklízeček, ale eh, každopádně se to vztahuje i na jiné profese. Eh, podvinnost školení je velice důležitá a doufám, že členské státy to vezmou jako věc závažnou a povinnou, že tedy školení je nutné a týká se to všech nových také a všech prozatímních pracovníků, ale také těch stálých, ne, že je vyškolíme jednou provždy. Pocitujeme často nedostatek školení i tam, kde zaměstnavatelé to mají zavedeno. Samozřejmě, že se hovoří také o nákladech. Zase odhaduje se, že školení a preventativní opatření, včetně bezpečných různých pomůcek eh, na, na obmak, eh, představuje tři

Chartier na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, eh, paní zpravodajko, vážení kolegové, já bych chtěla říct, že jsem velmi ráda, že dnes dopoledne jsme se konečně dostali k projednávání tohoto návrhu týkající se směrnice, která by měla zabránit eh, poraněními ostrými předměty. Je to zdravotnický problém, který je potřeba co nejdříve vyřešit. Všichni víme, jak důležité to je, jaké jsou eh, dramatické někdy dopady těchto poranění. Já bych vám, pane komisaři, chtěla říci, že mám ve vás velkou důvěru a že eh, určitě brzy přikročíte k, eh, ke schválení této věci, protože to může odstranit mnoho závažných eh, dopadů. Chtěl bych poděkovat paní Lin, panu Hughesovi. Souhlasím s nimi, že je naší zodpovědností jako evropských poslanců se postarat o to, aby naši občané byli chráněni. Jsou to zdravotničtí eh, profesionálové, samozřejmě je to také eh, vězeňský personál, jsou to také lidé, kteří uklízejí v těchto institucích, dále jsou tu studenti, kteří se připravují na zdravotnickou kariéru, ale jsou to je docela řada dalších našich občanů, kteří by neměli brát takové riziko na sebe. Eh, vzhledem k tomu, že přicházejí do kontaktu se zdravotnickým personálem, který o ně, který o ně pečuje. A proto bych ještě jednou chtěla zdůraznit, že uděláme všechno proto tady v Evropském parlamentu, nejenom zpravodajové, abychom přispěli k co e, nejlepší možné implementaci této směrnice ve všech členských státech a pravidelně budeme monitorovat, jestli se e, tato legislativa dobře e, uplatňuje. To naší odpovědnosti a myslím, že by to měli sdílet také všichni ostatní. Děkuji a teď paní Rapty na tři minuty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Děkuji, pane předsedající. Ráda bych poděkovala služebně starším kolegům. Já jsem zde teď poprvé v parlamentu. První funkční období ráda bych poděkovala panu Hughesovi, paní Lin, zpravodajkám i stínovým zpravodajům. Ehm, vidím zde skvělou práci k tématu, které se mě osobně týká. Můj muž je lékař a před několika lety byl infikován jehlou. A opravdu velmi dobře vím, co znamená prožívat tento strach v rodině. Eh, v rodině pracovníka ve zdravotnictví, někoho, kdo se infikoval jehlou. Opravdu máme za sebou těžké a strašné dny, které jsme prožili v očekávání výsledků vyšetření. A proto bych ještě jednou ráda srdečně poděkovala za práci, která zde byla vykonána. A ráda bych řekla, že jsem opravdu spokojená s tím, že teď poprvé zaměstnanci a svazy zaměstnavatelů a zaměstnanců spolupracují a že se dostáváme k tomuto usnesení. Mám ve skutečnosti takový pocit, že Evropská unie prosazuje své cíle a společně se svými občany koná rozhodnutí pro své občany. Rád bych připomněla něco, co zde již bylo řečeno, ale myslím si, že je to opravdu důležité a musíme to neustále opakovat. Milion občanů se ročně na eh, poraní jehlou ve zdravotnických zařízeních. Myslím, že to musíme ještě jednou říci a sice, že parlament zde hrál důležitou roli. Zabýval se tímto tématem už v roce 2005. A na druhé straně máme nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví. Tento nedostatek se ukazuje i v Řecku, v mé zemi. Ráda bych ještě jednou řekla, že se musíme zasazovat o to, abychom velmi rychle začali prosazovat tuto směrnici. Jde zde totiž o rozhodnutí, která mohou přispět ke splnění sociálních cílů Evropské unii. A k těm patří samozřejmě i zvyšování zaměstnanosti. Ještě jednou bych ráda připomněla, že komise nedávno zde tady v parlamentu hovořila o nově zvoleném předsedovi komise. A sice, že bude mít novou oblast investicí, investic a to je vytváření nových pracovních míst. Myslím, že to musíme opravdu uskutečnit. Musíme této složité doby e, využít tomu, abychom vytvořili tak cená pracovní místa. Dostávám se k závěru. Ráda bych popřála všem mnoho úspěchů, přeji mnoho úspěchů panu komisaři a ráda bych dodala poslední věc. Pan Cerkas, který má v této oblasti mnoho zkušeností, právě hovořil o tom, že bychom měli vstoupit do procesu pravou nohou. A já vám to přeji také. Myslím, že je to opravdu důležité. Je důležité, abychom zvolili správný přístup k těmto zaměstnancům v sociálním sektoru. Musíme stát za nimi, to potřebují občané v Evropě. Děkuji a teď paní Ronsuli na dvě minuty pane předsedající. Já, eh, pracu, já jsem dlouho pracovala v nemocnici. Eh, já jsem pracovala na operačním sále. Eh, já jsem byla poraněna infikovanou injekční stříkačkou. Já jsem velmi Eh, znepokojena, čekala na výsledky testu, protože jsem si uvědomovala, že bych mohla teoreticky eh, být infikována různými věcmi a proto jsem samozřejmě velmi pro přijetí této směrnice, která implementuje dohodu eh, sociálních partnerů. Myslím, že se tím přijímají minimální bezpečnostní standardy. Zdravotnický personál představuje 10 Eh, zaměstnanců v Evropské unii, těch eh, celá řada z nich utrpí tato poranění, potom odejdou ze zdravotnictví úplně. A 2,5% těchto případů, tedy poranění ostrými předměty, může dokonce vést i k eh, infekci HIV. A vzhledem k těmto rizikům celá řada lidí odmítá jít do zdravotnictví. Eh, došlo k poklesu zdravotnických pracovníků v posledních letech. A myslím, že tím trpí naše zdravotnictví. A také to vede k eh, frustraci a k napětí eh, zdravotnických pracovníků. Kolikrát musí čekat až šest měsíců Eh, na výsledky testu, aby zjistili, jestli vůbec byli něčím infikovány, jako je to u hepatitidy C. A proto si myslím, že je to správné opatření a je dobře, že se tím stanovují pravidla a je potřeba byla dodržována. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážené dámy a pánové, hovoříme tady o problému, který skutečně už se stává jedním z velice podstatných problémů v oblasti zdravotnictví, jak to potvrzují eh, statistiky. Konkrétně na území Evropské unie se stává asi milion případů ročně právě takovýchto nešťastných eh, poranění. Ve Spojených státech se odhaduje, že to je zhruba 370 tisíc, ale američané sami říkají, že to je asi podhodnocené číslo. Můžeme samozřejmě zdůraznit, že se to týká hlavně eh, pracovníků, ale má to i druhou stranu minci, protože eh, samozřejmě riziku jsou vystaveni i pacienti a eh, často se setkáváme s problémem, tady nemáme co skrývat, kdy musíme platit, kdy nemocnice musí vyplácet obrovská odškodnění. A jak už hovořili předředníci, předředníci prevence, má naprosto zásadní význam, neboť prevence samozřejmě je vždycky výrazně levnější než léčba. Myslím si, že toto usnesení opravdu eh, stojí za podporu, protože reaguje na to, co slyšíme ze zdravotnického sektoru. Tím spíše, že je to problém, který se zvětšuje. Zvětšují se totiž i e, ta odškodná, e, o které se ucházejí pracovníci i pacienti. Takže i ten finanční aspekt má též velký význam. A moje skupina, eh, politická skupina, za, jej, za níž hovořím, podporuje tento návrh usnesení, protože si myslíme, že tento eh, návrh usnesení reaguje na eh, potřeby doby i potřeby konkrétních zdravotnických pracovníků i pacientů v celé Evropské unii. Děkuji. Eh, mám tady dva přihlášené v rámci postupu eh, Catch the Eye. První, Catch the Eye. První je pan Papandekval na minutu. Děkuji, pane předsedající. Chci dnes promluvit a to proto, abych poblahopřál. Abych poblahopřál všem zpravodajům a všem kteří podnítili tuto diskuzi. Evropa se má přibližovat občanům, to vždycky říkáme a myslím, že touto diskuzí se nám to opravdu podařilo. Hovořil jsem se svým kolegou, přítelem, mladým lékařem. A po našem rozhovoru mi řekl, tato diskuze, která se vede, je opravdu rozhodující. Měli byste občanům vysvětlit, co děláte. Opravdu důležitá je prevence, poskytovat informace, informace všem, kteří pracují v nemocnicím, informace o rizicích, kterým jsou vystavení. Informace jsou důležité. Musíme všem vysvětlit, že pracují tolik hodin pod tlakem, pod stresem. Myslím, že těmto lidem musíme poskytnout určitou míru prevence. Potřebujeme zdravý zdravotnický personál v nemocnicích, dámy a pánové. A to proto, abychom i my v případě, že to budeme potřebovat, dostali dobrou péči. Aby se o nás mohli dobře starat, pokud to budeme potřebovat. In unserer Politik muss es das Cílem naší politiky musí být vytvořit takové rámcové podmínky, které zaručí co nejvyšší životu kvalita občanům Evropské unie. Jednou z největších výzev je tvorba pracovních míst. Ale nesmíme také zapomenout na to, že tato pracovní místa nesmějí vést k nemocem občanům nebo ohrožovat jejich zdraví. Z toho důvodu je velmi důležitá prevence a bezpečnost na pracovišti něco zcela zásadního. Já jsem přesvědčena o tom, že e, tímto návrhem směrnice, který vlastně už má dlouho přes čas a spoždění, vytvoříme ty podmínky pro ty, kteří jsou denodenně vystaveni tomu nebezpečí, že budou nakazeni, nakaženi, budou mít bezpečnější pracovní podmínky. Myslím, že je v zájmu občanů Evropské unie implementovat tuto směrnici a žít jí. Děkuji. Já vám děkuji a teď je na řadě pan komisař. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych nejprve chtěl říci, že jsem velmi rád, že tento návrh má tak širokou podporu parlamentu. I mně je velmi líto, že celý ten proces trval déle, než mnozí z vás by si bývali přáli, ale jsem si také vědom toho, že dialog musí mít prostor, musíme respektovat dialog vedený sociálními partnery, protože to potom pomáhá legitimnosti takového návrhu ale pomáhá to také jeho kvalitě, protože ti, kteří eh, potom budou provádět tuto legislativu, budou více přesvědčeni o její relevantnosti. My si uvědomujeme, že existuje pracovní dokument sociálních partnerů, který obsahuje vyjasnění eh, této rámcové dohody a obsahuje také pokyny pro implementaci a já si myslím, že tomu můžeme důvěřovat a to by nám mělo usnadnit eh, finalizaci eh, při projednávání na radě a tím snad vyřešíme i některé té pochybnosti, které se týkají právě implementace. Co se týče sledování potom v budoucnosti, monitorování toho, jak úspěšné bude provádění této nové legislativy, Eh, tak tady bych vás chtěl eh, upozornit na text, který říká, že eh, tato rámcová dohoda bude revidována pět let po jejím schválením. Takže monitoring je tady také stanoven a na základě zkušeností s prvními roky její platnosti by mohla být pozměněna takže bude možné využít této příležitosti. A na závěr bych ještě rád dodal, že vzhledem k tomu, že jsem teprve druhý den ve své funkci a někteří se poslanců na to upozorňovali, tak bych chtěl říci, že si myslím, na začátku svého působení, že je potřeba, aby Evropská komise věnovala větší pozornost stanoviskům těch skupin obyvatelstva, které jsou někdy ignorovány. Zdravotnictví je velmi důležitý sektor naší společnosti. Musíme mu věnovat velkou pozornost. Nejde tady jenom o to, že pracovníci v nemocnicích jsou vystaveni těmto poraněním ostrými předměty, ale víme také, že často pracují eh, velmi eh, dlouhé hodiny a proto musíme věnovat větší pozornost pracovním podmínkám eh, těchto zaměstnanců. A to také v době krize, protože snahy na redukci rozpočtových deficitů by mohly vést ke škrtům ve zdravotnictví já osobně to zařadím jako prioritu své pří, příštího působení. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Určitě jsme všichni vděční těm, kdo vyvolali tuto rozpravu. A budeme doufat, že se věci zlepší. Hlasovat se bude dnes ve 12.